Fine, we're going to start. Můžeme začít, kolegové, prosím. The report on... Zpráva o přístupu k, hla... k základním bankovním službám. ECON požádal o tuto zprávu z vlastní iniciativy, která se týká doporučení komise ohledně přístupu k základním a platebním službám. Původně komise navrhovala závaznou legislativu. IMCO je přidruženým výborem podle článku 50, ale nemá výlučnou kompetenci a my jsme se s nimi dohodli, že budeme informovat komisi o příštích krocích já bych teď dal slovo pánovi Klutemu, který nám představí celé téma. Děkuji. Já, danke schön. Eh. Děkuji. Hned začnu, není nás mnoho, ale co se dá dělat? Ze všeho nejdříve pár poznámek ke zprávě obecně. Tato zpráva je podle mne dobrou příležitostí pro Evropský parlament. Myslím si, že ten pokrok bude pozorovatelný, usnadní to každodenní život eh, občanů a podpoří to vnitřní trh. Já si myslím, že poslední rok jsme to tak trochu ztratili ze zřetele kvůli krizi a musíme tuto šanci využít. Většina členských států, které uplatňují doporučení komise, podporují naši obavu. To znamená, že soft law není dobrým nástrojem k tomu, aby zaručil všem občanům přístup k základním bankovním službám. Rád bych vám připomněl, že i pro po prodloužení lhůt šest členských států prohlásilo, že nemají v plánu žádné další iniciativy. To doporučení komise pouze předali bankovnímu sektoru, ale ještě horší byly poznámky dalších deseti členských států, které řekly, že vůbec nedají komisi odpověď. Já si kladu otázku, zda subsidiarita opravdu umožní občanům přístup k základním bankovním službám. Pokud to probíhá jenom na úrovni členských států, můžeme si položit otázku, zda se nám k tomu podaří dospět. Takže ehm, pozměňovací návrh 131, to byly ehm, návrhy, které byly důležité z hlediska zpráv. Máme tam další pozměňovací návrhy, které ehm, obsahují doporučení, které jsou adresovány komise. Mnoho pozměňovacích návrhů má návrhy na upřesnění, za to bych chtěl výslovně poděkovat. Některé návrhy přinášejí zajímavé další myšlenky a další návrhy zase chtějí přenést na členské státy více eh, odpovědnosti. To je bod, kde asi budeme nejvíce diskutovat, to znamená, do jaké míry by to, mělo být, eh, by to měla být regulace Evropské unie a do jaké míry by to měla být subsidiární záležitost členských států. Teď jednotlivé návrhy, tedy, které se týkají zásadních otázek, například eh, pole působnosti. Tady jsem byl pro široký záběr z hlediska poskytovatelů. Měly tam být obce pro členské státy, ty mohly eventuálně určitá kritéria vyjmout, například družstevní instituce, úvěrové ústavy a některá specifická zařízení například eh, banky, mm, lékáren a lékařů, to také existuje ve spolkové eh, republice. Jinak myslím, že celkem ten směr byl víceméně eh, podobný v těch návrzích. Některé návrhy chtěly skutečně nechat členským státům na výběr. Je pravda, že členské státy nejlépe znají bankovní sektor a tudíž eh, nejlépe mohou realizovat tuto odpovědnost, ale důležité je, aby v konečném efektu dospěli k takovému řešení, které by nediskriminovalo spotřebitele, aby nedocházelo eh, k porušování konkurenceschopnosti. Pokud by se zjistilo, že v některých členských státech určité eh, banky jsou jaksi silněji zastoupeny a hm, musí nabízet tedy větší počet těchto základních účtů, tak bychom měli pomýšlet v takovém případě na určitý vyrovnávací mechanismus, ale to by mělo nastat až po prvních zkušenostech. A nyní přístup. Tady budeme mít dvě skupiny. Jednak občany, pro které případně tyto banky nejsou atraktivní, také jsou tam problémy z hlediska financování ale mm, navíc bychom měli usnadnit přeshraniční otevírání těchto bankovních účtů. Tady samozřejmě eh, zatím by to mělo být tedy omezeno pouze na evropský prostor, nemělo by to být tedy pro občany, kteří by byli mimo EU. Samozřejmě, že každý spotřebitel, pokud si otevře nějaké, eh, nějaký účet v dané zemi, tak by měl mít určité, určité vazby na tuto zemi. Ovšem neměly by tady se vršit další překážky. Principiálně evropští občané mají možnost eh, jak si získávat produkty a služby ve všech možných zemích budoucnosti ovšem bude těžko obtížné například uzavírat například smlouvy o pronájmu, aniž by se prezentovaly doklady, které se týkají dané osoby. V některých zemích to takto platí, ne ve všech, je to tedy odlišné. I tyto aspekty z hlediska vykazování eh, příjmu by se měly zohlednit a nějakým způsobem zakotvit. I digitální vývoj je důležitý ale mm, v, v návrhu 130 se e, poži, e, požaduje e-mailová adresa, nevím, jestli je to správný e, přístup. Dále bychom se měli zajímat také o to, jaké budou důvody mm, zamítnutí. Dejme tomu, budeme mít některé občany, které si nemohou víceméně dovolit eh, otevírat například drahé účty, eh, tak ty můžeme odmítnout tyto drahé účty, nicméně není možné, aby banka odmítala eh, přístup a otevření základního účtu. Pak máme osoby, které nemají trvalé bydliště. Tady mm, je pragmatický návrh mm, ohledně mm, důkazů o totožnosti. Víte, že v některých zemích nejsou takové osobní e, průkazy, ale pravděpodobně toto se také bude měnit. Náklady, to je kontroverzní. Určitě to souvisí s tím, že například e, ve Francii se bezplatně nabízejí e, tyto účty. A co se týče poplatků, následných poplatků, samozřejmě ty jsou velmi důležitým zdrojem pro banky. Eh, myslím si, že měli bychom tady zaujmout jasnou pozici z hlediska poplatků. Dobře, ve Francii je to bezplatné, eh, máme stanoviska jiných kolegů, kteří zase stanovují různé výšky těch stropů. Paní Turnen dala 10 euro, v Belgii je to 13 eh, euro ročně, někde máme 15 euro. Takže tady se musíme domluvit, zda principiálně chceme nějaký poplatek a mělo by to být teda v tom rozpětí od 10 do 15. Měli bychom se sjednotit na společném číslu. Samozřejmě, že bychom eh, neměli předepisovat nějaké nižší eh, poplatky. To je otázka subsidiarity. Máme tady eh, návrhy také ohledně funkcí eh, těchto účtů. Dokonce se tady počítá s možností malého překročení. Paní Gebhardt navrhla, aby v těch ojedinělých eh, situacích by mm, prostě došlo k započítání částek dříve, než eh, by tyto prostředky byly převedeny, ale to je skutečně záležitost několika dnů. Často to souvisí také se systémem fungování dané banky nebo eh, fungování eh, zaměstnavatelů. Může tam být rozdíl jednoho až tří dnů. Takže v rámci tedy tohoto úseku je možné překročit eh, tento účet. Samozřejmě, já mám zkušenost ze Spolkové republiky, že ty banky velice ráda to, rády toho využívají, aby z toho vygenerovaly nějaké dlouhodobé úvěry, které je možné využívat. Eh, to je trošku problematické, ale ta myšlenka toho mírného překročení stojí za to. Pak tady byly eh, další návrhy ohledně zadlužení. Mm, to by měl být důvod vyloučení. Já myslím, že tady zase je to na členských státech, aby toto rozpracovali nebo tím se zabývali. Samozřejmě ne, vždycky to musí být propojeno. Víte, že například Belgie je velmi rozumné řešení z hlediska zadluženosti i v jiných zemích je rozumné, takže bychom se měli podívat na tyto země. E, ty jsou e, smysluplné a mm, měli bychom to zohlednit v rámci některých cílových skupin, kde mohou problémy dluhu vzniknout. Měli bychom nějaké signály dát komisi, která by měla v této oblasti být také aktivní a podívat se na to, jak to funguje. Povinnost informovat, to je oblast, kde eh, rád, rád přijmu pozměňovací návrhy. Eh, samozřejmě, že přístup k těmto základním eh, účtům se musí opírat o konkrétní eh, modely. Samozřejmě to předpokládá také vyškolení některých zaměstnanců, eh, to je v pořádku a je důležité, aby vznikly jakési brožury nebo na webových stránkách, aby byly tyto informace o základních účtech poskytnuty. Víte, že někteří zástupci bank mají pochybnosti, že velice rychle by to mohlo sklouznout do právních eh, poradenských služeb. Tady je nutné najít takovou formulaci, která by jasně ukazovala, že to není nějaké právně závazné poradenství ze strany banky. Je to trošku obtížná eh, záležitost i ve Spolkové republice jsme s tím měli určité problémy, ale já myslím, že to je záležitost správné formulace, aby bylo jasné, co z toho plyne a co nikoliv. Poslední bod, to znamená mimosoudní eh, vypořádání, to je také běžné v některých zemích. Tady také byly hm, předány některé návrhy, které jsou skeptické, některé to podporují, některé říkají, že by nebylo smysluplné, eh, aby mm, spotřebitelé se účastnili. Pak je tady problematika závaznosti, takže na to se musíme podívat, abychom dospěli k smysluplnému kompromisu ohledně toho mimosoudního vypořádání. Tady opět bychom měli použít zkušenosti členských států nebo minimálně udělat takový návrh, že by ty členské státy se měly v tomto smyslu vzájemně inspirovat. A teď harmonogram na závěr. Spolupracujeme velmi intenzivně eh, s IMCO a co se týče konečných formulací kompromisů, tak bychom měli zohlednit to, co přijde z IMCO. K 8. května se bude tam hlasovat o stanovisku, takže eh, ten návrh bychom měli eh, dostat a poté velice rychle bychom měli dokončit kompromisy a předložit je co nejdříve a pak přistoupit k hlasování na ekonu. Takže to je vše, co jsem k tomu chtěl říct. Ještě jednou srdečné díky všem kolegům za jejich účast a za vstřícnou spolupráci. Thank you, Mr. Děkujeme, pane zpravodaji. A nyní stínoví zpravodajové. Nevidím jste nešel? Je zde někdo, kdo zastupuje? Takže SAD, Oli, máš slovo. Tak för ordet. Låt mig börja med att Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych zdůraznil, že jde o velice důležitou oblast. Osobně považuji za velice důležité, aby všichni spotřebitelé v Evropské unii měli možnost založit si účet, aby mohli používat tento běžný účet. To je podle mého názoru nesmírně pozitivní. Zároveň nám to umožní dosáhnout lépe fungujícího jednotného trhu. Podíváme-li se na pozměňovací návrhy, myslím si, že je jasné, že tento proces musíme ještě trošku usměrnit, protože se ubíráme různými směry. Potřebujeme, aby tento systém byl fungující, funkční, aby to byl kvalitní základ bankovních služeb, účtu. To by mělo být i na základě těchto pozměňovacích návrhů jasné. Nejde pouze o to, že žádáme, aby členské státy jednaly v tomto ohledu nějakým obecným způsobem. Chceme zajistit, aby by náš hlas zněl jasně, že to bereme vážně, které požadavky, co požadujeme od členských států, které povinnosti by měly na sebe převzít členské státy v tomto ohledu. Zároveň si myslím, že členské státy by měly mít určité manévrovací pole. Nejsem sice až tak pro, ovšem pokud to uděláme, tak musíme jasně definovat ten rámec. Budeme muset mít k dispozici určitý rámec, systém, který bude propojen. Je zde, myslím si, velice důležité, aby to byl generický systém, aby to byl funkční, propojený systém, aby všichni operátoři měli určité konkrétní povinnosti, pokud jde o nabízení nebo nabídku eh, těchto běžných účtů, základních účtů v rámci svých služeb, eh, tak abychom zabránili určité, řekněme, stigmatizaci. tyto typy účtů by měly být povinností, měly by být součástí nabídek. A ty znevýhodněné skupiny by podle mého názoru eh, prostě neměli bychom mít nějakou sociální asistenci, pokud jde o ty znevýhodněné skupiny. Pokud jde o náklady, podle mého názoru tyto základní účty by měly být mm, ve všech těchto produktech těmi nejméně nákladní, nákladnými produkty, tak aby tito lidé nemuseli platit vyšší částky, nemuseli s tím být spojeny vyšší náklady a zároveň bychom měli být konkrétnější, když hovoříme o přiměřených nákladech spojených s takovým základním účtem. Většina našeho výboru, podle mého názoru, by si přála podobné znění. Nechceme-li zde stanovat nějaké jasné limity u těchto účtů, tak ta legislativa, která z toho vzejde, bude nedostatečná, bude slabá, nebude podle mého názoru stačit, abychom pouze se zmínili o tom, že banky budou muset pokrýt veškeré náklady, tak aby zajistili poskytnutí té které služby klientům. Bylo by podle našeho názoru toto cestou vpřed, tak si myslím, že, že bychom udělali chybu. Musíme o nákladech uvažovat velice opatrně, ten limit by podle mého názoru měl být na úrovni 55 euro. Hovořili jsme s různými skupinami, s různými zástupci různých jiných eh, skupin. Podle mého názoru by prostě tito lidé neměli přístup k jiným službám nebo k jiným účtům. Mm, čas mm, u některých klientů není možné, aby fyzicky navštívili mm, banku a tak dále. To musíme vzít v potaz. Podle mého názoru ta legislativa prostě nesplní svůj cíl, ne, nedávala by smysl. Belgický model je podle mě zajímavý. Jasný limit podle mého názoru umožní dosažení cíle, které jsme si stanovili. Já navrhuji 15, 15 eur jako náklad spojený s takovým základním účtem Zároveň bychom se měli nějaký limit, maximum transakcí. Samozřejmě pokud jde o tyto hranice, o tyto částky, jsem otevřen diskuzi. Ovšem určitý strop bychom asi měli mít ehm, stanoven, tak aby ty ceny se nám úplně nevymkly z kontroly. Jinak ten text podle mého názoru nebude prakticky uplatnitelný. Další důležitá věc je spojena s právem založení si účtu, jako základního účtu, musíme být pragmatičtí. Jak, nám, jak vlastně vytvořit takový jednoduchý mm, právní, mm, dobře fungující systém? Mám určité obavy s ohledem na návrhy, které předložila komise i některé pozměňovací návrhy. Nevím, zda je vhodné říci, že spotřebitel by měl nějak, řekněme, oficiálně eh, se zříci svého původního účtu, proto, aby měla možnost přístupu k základnímu účtu. Mnoho spotřebitelů, kteří na které bychom, nebo které bychom chtěli tímto způsobem oslovit, by podle mě byly mm, jaksi ponechání stranou, mělo by to problém, byl by to problém i s ohledem na praktické založení účtu, na náklady s tím spojené, protože někteří klienti si prostě nemohou dovolit určitý mm, druh služeb, o kterém zde hovoříme. Měli bychom zajistit řádný vhodný mechanismus, který nám v rámci legislativy tyto věci ošetří a zároveň zabránit tomu, že eh, narušíme jakousi důvěryhodnost v tento systém. Všichni spotřebitelé podle mě mají právo v zemi, ve které jsou rezidenti, založit si účet. Je nám o to, abychom měli nějaký jednoduchý rejstřík, ve kterém by banky mohly ověřit, zda potenciální klient již má takový účet založený, to si myslím, že by bylo jednoduché a i po právní stránce zajištěné řešení. Ještě jedna věc, o které se v pozměňovacích návrzích nehovoří dostatečně, a to jsou problémy spojeny s definicí různých konceptů. Problém nemůžeme vyřešit tím, že jak se rozmělníme ty požadavky na kontrolu totožnosti. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat na problémy spojené s s financováním terorismu musíme mít určitá opatření ohledně ověření totožnosti. Ovšem, to si myslím, že by nám v tom by nám mohly pomoci jednotlivé úřady, sociální služby a tak dále. Pragmatické řešení podle mého názoru by bychom mm, měli nalézt, takové, které by fungovalo v těchto případech. Mm, Nesmíme zapomínat ani na alternativní možná řešení, Nevím, zda jde pouze o to, abychom, aby nám poskytli lidé adresy, pokud daný člověk nemá nějakou konkrétní adresu a tak dále. Prostě jsou jiná řešení. Rád bych poděkoval zpravodaji za úžasnou práci a těším se na konstruktivní kompromisní řešení. Děkuji. Um, uh, Děkuji. A další na seznamu je Filip. Děkuji, pane předsedo. Jako už v našich posledních diskuzích eh, bylo řečeno, já v hrubých liniích podporuji přístup komise a zpravodaje, pokud je o přístup k těmto základním bankovním službám. Jsem přesvědčen, že mít účet v bance je zásadní proto, aby se mohl člověk aktivně účastnit eh, sociálního života. Je také nutno vzít eh, v úvahu aspekt začlenění do společnosti, a také možnosti využívat všech výhod vnitřního trhu. Proto si myslím, že každý členský stát by měl vytvořit režim pro poskytování těchto základních bankovních služeb na svém území. Pár poznámek. Diskutuje se o tom, zda by zde měla být legislativní iniciativa či nikoli. Já si nemyslím, že všechny země reagovaly na doporučení komise. Spravodaj žádá, aby do konce roku 2012 komise provedla legislativní iniciativu. Já si myslím, že bychom přesto měli dát členským státům ještě poslední šanci. Postupovali bychom po etapách a Tlačili bychom na ně, aby do konce školního roku, eh, do konce tohoto eh, kalendářního roku udělali nějaké kroky v tomto smyslu. Potom v roce 2013 by se situace zrevidovala a kdyby se ukázalo, že členské státy nic neudělali a že ve svých zemích, na svém území nenabízejí tyto základní bankovní služby, tak bychom požádali komisi, aby předložila v roce 2013 návrh, legislativní návrh. Jaký model by měl být používán pro poskytování těchto základních bankovních služeb? Jsem přesvědčen, že by měl být uplatňován princip subsidiarity. Některé členské státy už takovýto systém mají. Důležitý je závěrečný výsledek, a sice přístup k základním bankovním službám pro všechny občany. A nezáleží tolik na tom, jakým způsobem je to zorganizováno parlamentu bychom eh, se neměli snažit do té zprávy dávat příliš eh, detailní doporučení. Měli bychom se podívat na to, jak to funguje v jednotlivých členských zemích, kde už je takovýto systém zaveden. Někde to poskytují určité vybrané banky, někde je tím pověřena Národní banka, anebo centrální orgán, který přijímá jen klienty, kteří byli odmítnuti jinde. Měli bychom se podívat na to, že některé státy už takovýto systém mají a dobře funguje. A pokud funguje, tak bychom je neměli nutit k tomu, aby ten systém změnili. Musíme si dát také pozor na aktéry na trhu. Například předplacená řešení, mobilní platby a tak dále. V té příští legislativě nebo legislativní iniciativě by to komise měla vzít v úvahu a měla by se přizpůsobit nové realitě. Klademe si otázku, kdo by používal takovéto základní bankovní služby. Na rozdíl od zpravodaje nejsem přesvědčen, že všichni spotřebitelé ve všech členských státech budou schopni otevřít takovýto účet. Je třeba, aby to otevřeli v členském státě, kde nějakým způsobem působí. Buď tam pracují, eh, nebo tam žijí, nebo studují, ale je nutno, aby měl vztah k tomu členskému státu. Je to třeba interpretovat velmi flexibilně, ale tento vztah tam existovat musí. Pak je zde otázka nákladů na tuto službu. Spravodaj hovořil o tom, že by to mělo být bezplatné. Já o tom nejsem přesvědčen. V mé zemi to stojí 12 až 15 eur přibližně a já si myslím, že Takováto částka by byla vhodná. Každý členský stát by měl mít možnost eh, poskytovat tuto službu zdarma, pokud uzná za vhodné, ale myslím si, že bychom měli respektovat služby, které už existují. Já si myslím, že z zcela bezplatný produkt neexistuje. Vždycky zde musí být někdo, kdo musí zaplatit. Ať už je to banka nebo spotřebitel, prostě někdo za to zaplatit musí. A když říkáme, že něco je bezplatné, musíme si na to dát pozor. Někdy to bezplatné není. A další bod, eh, kompenzační fond, eh, který souvisí s tou předcházející diskusí, tak eh, tam by přece jen mohl být eh, určitý drobný poplatek a v tom případě by ten kompenzační fond eh, byl nadbytečný. Nevím, jakým způsobem by to mohlo fungovat, takovýto kompenzační fond na národní úrovni. Mohlo by to narušit volnou soutěž, třeba rozložit to břemeno rovným způsobem, ale pokud zde bude nějaká téměř symbolická platba, za používání služby, tak už bychom nepotřebovali ten kompenzační fond a taky tu administrativu, která je s tím spojena. Další důležitá věc, kterou bych rád zdůraznil, je finanční gramotnost. Já si myslím, že spousta lidí nemá potřebné znalosti k tomu, co jim může vlastně přinést, aby měli účet v bance, co to pro ně může znamenat, co to může znamenat pozitivního, negativního. Některé osoby mohou být spíše proti této možnosti otevřít eh, účet. Ale i v té zprávě bychom to měli zohlednit. Lidé, kteří nechtějí mít účet, eh, tak prostě by měli mít právo tento účet neotevírat. Já doufám, že velmi dobře a velmi rychle dospějeme ke kompromisu se stínovými zpravodaj a zpravodajkami. Myslím, že se k tomu trochu více blížíme než před několika týdny. Děkuji. Fajn. Um... Dobře. Za EKR, pane Strejčku. Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Eh, já jsem si udělal k téhleté debatě několik poznámek, které se, řekněme, v, v množinách názorů eh, jaksi Eh, týkají mnou předložených pozměňovacích návrhů na toto téma, které považuji za eh, ve svém obsahu eh, možná až trochu zbytečné a proto mi dovolte několik úvodních poznámek, generálních poznámek. Za prvé, já nezdílím na rozdíl od některých mých kolegů představu, že mít nebo nemít bankovní účet znamená být nebo nebýt vyloučen ze eh, sociálního nebo společenského života. Já si myslím, že tady tohleto pravda není. Myslím, že ze svých eh, lidských životů, ze svého okolí eh, známe, známe lidi, kteří možná dokonce i známé, velmi blízké lidi, kteří prostě bankovní účet nemají a nechtějí ho mít a nepovažují to za žádnou společenskou devalvaci. Čili já si myslím, že jaksi eh, snaha eh, legislativy nebo zákonodárce eh, téměř za každou cenu připravit takovouhle legislativní normu nemusí být snahou úplně správnou. Za druhé, je přece nepochybné, a to si myslím, že o tom se také nemusíme přesvědčovat, že eh, každý člověk, eh, dospělý člověk, který, řekněme, má svůj příjem, eh, má mít právo si otevřít svůj bankovní účet, má mít právo si ho otevřít u jakékoliv banky, u které si to vybere, kterou si vybere a současně má existovat velmi, velmi přesný vztah mezi bankou nebo finanční institucí a klientem, který ale vzniká na základě kontraktu, na základě, eh, na základě smluvního vztahu. Jenom banka, finanční instituce a eh, spotřebitel, klient se mají mezi sebou na, řekněme, bázi eh, vzájemné výhodnosti domluvit, jakým způsobem budou postupovat dál. Já jsem si dal práci a z Eurobarometru eh, jsem si vyhledal několik eh, evropských zemí, členských zemí Evropské unie, abych se podíval, jak to tam vypadá s, s počtem lidí, kteří mají či nemají bankovní účet. V Německu v roce 2005 eh, nemělo bankovní účty 0,01% až 0,06% populace. V Británii v roce 2008 neměli domácnosti 3% eh, a dospělí 2%. Eh, ve Francii a v Belgii v každém státě jednotlivě 10 tisíc obyvatel. 10 tisíc obyvatel, což je, to je nulové číslo v porovnání s počtem obyvatel, neměli, eh, neměli bankovní, bankovní účet. Finsko, Švédsko, Dánsko, tam je stoprocentní Eh, vlastnění bankovních účtů mm, lidmi, obyvateli těchto těch zemí. V mé zemi, v České republice, vlastní bankovní účet 89 9 eh, dospělé populace. Ve Slovinsku, což eh, může být srovnatelná, srovnatelná země, tak pouze 15 nemá, nemá bankovní účet. Čili pokud to takhle procházím a, a vycházím z jednotlivých dat, tak já mám dojem, že jednotlivé členské státy si zaprvé s tímhletím, s tímhletím problémem umí poradit sami, nepotřebují k tomu evropskou legislativu a zejména eh, vycházím-li z těchto statistických čísel, tak eh, nemám ani dojem, že by eh, vznikal nějaký základní problém, že nejsou, není otevřen přístup k takzvaným základním bankovním účtům. Eh, proto bych doporučoval, a to je ten první klastr mých, eh, mých pozměňovacích návrhů, aby komise respektovala princip subsidiarity poměrně velmi vážně, protože není podle mého soudu žádný důvod domnívat se, že se s tím členské státy eh, nevědí rady a není třeba je z mého pohledu úkolovat. <clears throat> Ten druhý Eh, ten druhý klastr eh, mých pozměňovacích návrhů skutečně vychází z velmi pevného přesvědčení, že má existovat vazba banka nebo finanční instituce, klient a mezi nimi, mezi nimi kontrakt. Eh, snažit se definovat legislativně, kolik má stát, Eh, přístup k základnímu bankovnímu účtu. Má to stanovovat legislativec s, ohlednutí, s přihlédnutím k tomu, že přece cenové hladiny v jednotlivých členských státech jsou různé. To, co je někde, a slyšeli jsme tady kolegu 12 eh, až 15 euro, tak eh, může být minimální, triviální částka v jedné členské zemi, ale může být velmi významnou, eh, významně vysokou částkou v jiné členské zemi. Čili, čili ten eh, rozdíl ekonomických výkonů a cenových hladin uvnitř Evropské unie může být různý a já se velmi obávám, že eh, nemáme dostatek informací a ani je mít nemůžeme, abychom uměli tohleto velmi přesně definovat. S tím se pojí samozřejmě náklady. Náklady jednak, za kolik má být e, účet otevřen, jednak e, náklady spojené s tím, jak bude, jak bude klient e, obsluhován. Názory, a mysli, my jsme dnes dopoledne byli v IMCO výboru s kolegou Šmitem a myslím si, že tam ty názory oscilovaly kolem toho, že by to mělo být více méně zadarmo, čili mm, není to zase vnikání legislativce mezi Eh, bankovní instituci a eh, spotřebitele. Neumím tohleto úplně přesně posoudit a velmi bych se toho obával eh, sahat do, do cenových záležitostí. Předposlední bod je, zdali to mají banky, zdali mají banky ty takzvané základní bankovní účty nabízet povinně, anebo mají být pouze, pouze určené. Tady bych se znovu odkázal na, na zvyklosti v jednotlivých členských státech a nechal bych, tam, nechal bych tam velmi významnou volnost. Netroufnul bych si sahat do, eh, do toho, řekněme, evropskou rukou a říkat, že eh, to má být v celé Evropské unii buď to nařízeno, eh, na, nařízeno hm, povinně, anebo má, má být určeno přímo výčtem direktivně, kteří to mají být a kteří to nemají být. A pokud jsem řekl předposlední, tak tady mám poslední bod a to jsou nové služby. Eh, legislativa má jednu velkou nevýhodu, že my zpravidla připravujeme něco nebo zamýšlíme se nad něčím, co probíhalo v minulosti, eventuálně dnes to známe, ale nevíme, jak se bude vývoj eh, odvíjet do budoucnosti, čili, čili myslím, že bychom měli být, eh, řekněme, technology optimistic, v tom slova smyslu, že budou zcela jistě nabízeny i služby, které mohou eh, tu mezeru, ten gap, který se dnes na trhu nabízí eh, zaplnit, ať už to budou některé formy nebo mutace bankovního, eh, mobilního bankovnictví nebo některé jiné věci. V těchto, zhruba v těchto, v těchto množinách se odvíjí mnou předložené pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Anybody else Yeah. Um, before I come to the report. Ještě než se vrátíme k panu zpravodaji, možná na základě této diskuze pouze několik eh, připomínek. Těch 7 lidí, kteří nepoužívají bankovní služby. Nejde pouze o otázku příjmu. Občas je to i z toho důvodu, že lidé mají obavy, když všude jsou nějaké pobočky, bank k dispozici, ale prostě některé země například eh, mm, na svých poštách nebo někde v potravinách mají nějaké koutky bankovní a tak dále. V Africe například, kde bankovní sítě jsou velice mm, sporé a příjmy jsou nízké, tak v podstatě našli jiný způsob. Například telefonní bankovnictví, tam jsou ty sazby nižší a e, mohou dělat převody, ostatní transakce a je to pro ně běžné, normální, je pro ně dokonce jednodušší získat e, mobilní telefon, protože ten je prostě pro život tam důležitý a najednou prostě zjistili, že mohou dělat některé základní služby i v tomto obtížném prostředí Afriky. Čili tyto myšlenky by nás mohly snad orientovat trošku tímto směrem, jaké, jakých cílů bychom chtěli dosáhnout a tak dále. Ovšem to je pouze taková poznámka z mé strany, ní poprosíme pana zpravodaje. Já, danke. Děkuji. Já bych velice krátce navázal na to, co tady nyní zaznělo. Tady jsou různá hnutí. V 90. letech eh, ve Spolkové republice jsme se snažili snižovat počet poboček z důvodu právě nákladovosti a také pod vlivem eh, směrnic o bance. Takže mm, některé banky začaly rušit a snižovat pobočky. Takže to byl pro nás problém. Já osobně si myslím, že je smysluplné mít tyto pobočky a tento síť, ale chtěl jsem jenom říci, že ty vývoje jsou odlišné. Uh, jinak to, co tady zaznělo, myslím si, že hm, víceméně s tím mohu souhlasit. Co řekl deba, pa, pan Debaker, tady se můžeme nějakým způsobem sjednotit. Myslím si, že tam najdeme nějaké řešení. Kompenzační fond, já osobně jsem to takto přímo nenazval. Uh, Eh, protože mm, zatím eh, je to otázka také mm, rovných podmínek pro hospodářskou soutěž. Pokud tady budeme dělat eh, výjimky, tak se musíme podívat na to, jaké banky budou mít výjemky a aby neměly tedy nějakou komparační výhodu. Takže toto se musí ještě nějakým způsobem zpracovat. V Belgii vlastně tyto formy jsou zakotveny v legislativě a není to v praxi vůbec používáno, takže to jsou věci, kterých se skutečně můžeme možná vzdát. A co se týče ty poplatky, tak tady také to musíme ještě zvážit. A uvidíme, jak se k tomu postaví tedy většina našich pozorů. Co, co řekl pan Ivo Strejček? Tak co se týče mm, těchto bankovních účtů, skutečně tam jsou různé přístupy. Ve Spolkové republice je opravdu velmi málo lidí, kteří mají eh, tyto základní účty, ale eh, te nemají tyto základní účty, ale my máme poradenství a eh, tady je velký problém v naší zemi, protože lidé, kteří nemají žádný účet, trošku se to jaksi uvolnilo v posledních letech, ale byli roky, až tak v 90. Eh, letech, ta situace byla taková, že lidé například byli nezaměstnaní a dostávali nabídky, ale nemohli je přijmout, protože v podstatě neměli žádné účty v, bunce, v bance. Takže jde o to, že chceme podporovat integraci lidí na trhu práce. O to jde. A samozřejmě tady nemůže to stroskotat na této překážce, že nemají tento účet. Pak je tady otázka studentů, migrantů, jsou tady také Romové a Sintiové, kteří e, jsou kočovní. E, I tady musíme tedy najít nějaké řešení. Pokud hovoříme o sociální Evropě, o Evropě pro všechny, pro občanky a občany, tak musíme najít řešení i pro tyto kategorie skupin. Co to sice malé skupiny, to je pravda, ale pak jde také o vnitřní trh. Nemůžeme to jenom přenechávat členským státům. Samozřejmě to je vždycky otázka míry. Kolik subsidiarity, kolik tedy EU. Je důležité to správně nastavit, to také ostatní už tady říkali. Ale já si myslím, že právě ta zkušenost se z hlediska sdělení komise z posledního léta ukazuje, že v této oblasti, kde se jedná o klienty, kteří nejsou zvlášť zajímaví pro banky, tak tady zjevně ta regulace na úrovni členských států nefunguje alespoň z mého hlediska, a doufám, že se ke mně připojí ostatní, já si myslím, že by to mělo eh, fungovat také na úrovni evropského zákonodárství. Nesmí být samozřejmě příliš rozsáhlé, ale musíme tady zasadit nějaký konkrétní rámec pro tyto členské státy. Ale já mám dojem, že přesto všechno se nám podaří najít nějaké společné řešení. Takže to jsou moje připomínky a budeme pokračovat v rozhovorech ohledně kompromisů v budoucích dnech. Uh, um, Děkuji, pane Klute. Jen vám řeknu, jak je harmonogram. hlasovat se bude na Ekonu 30. nebo 31. května, na konci května. Na plenárním zasedání by to mělo být v červenci. Děkuji. Teď mám ještě poslední část, která by měla být krátká. No, there's two other files. No, it's not. Where's that? not. There, are two other files after this. We'll find them for you. This, this is next. This is the one. This is next, but there's, there's others after. Okay. Mm-hmm. So it's not the last session, but... Takže není to poslední část, ale je to moje zpráva. Je to stanovisko k 20 hlavním obavám evropských občanů a podniků, které se týkají fungování jednotného trhu. Dělíme se o toto stanovisko s jinými výbory. Náš výbor tedy má na starosti asi jen šest z těchto 20 obav. Číslo jedna to jsou daňové překážky, za druhé otevírání bankovních účtů v zahraničí, za třetí odcházení do důchodu a zdaňování, tedy v zahraniční, za čtvrté problémy s trhem s finančními službami, za páté přístupe k financím a podpůrným opatřením a za šesté žádání vrácení DPH v jiném členském státě. O tom občané řekli, že je to příliš komplikované. Já jsem se podíval na jednotlivé pozměňovací návrhy předané stínovými zpravodaji a musím říci, že toto stanovisko se zaměřuje ne na všechny obavy občanů Evropské unie. Těch obav je mnohem, mnohem více než 20. To je jen těch top 20, které se týkají vnitřního trhu, přeshraniční mobility pracovníků a s tím souvisejících problémů. Požádal bych stínové zpravodaje, aby se drželi těchto témat, a protože bychom se neměli zabývat obavami, které se týkají běžných otázek EU. Nemám žádný problém s některými pozměňovacími návrhy, Mohli bychom najít eh, přijatelné kompromisní texty, například od pana Eppinga ke kapitálu, zdaňování a tak dále. Ale pak jsou zde další pozměňovací návrhy. Hovoříme o jednotném trhu jako takovém a snažíme se zjistit, která část směrnice o službách by měla být změněna. Někteří zase naopak zcela odsuzují jednotný trh, protože mají pocit, že působí více škod a problémů. Ale obecně si myslím, že je zde spousta pozitivních pozměňovacích návrhů, o kterých bychom mohli diskutovat. Ale nejdříve si vyslechněme stínové zpravodaje. Pan Okný z EPP bude první. Merci, monsieur le président, cher... Euh, Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Tato zajímavá zpráva se týká vnitřního trhu. Vnitřní trh je v mnoha ohledech velmi pěkným úspěchem, ale všichni stále konstatujeme určité nedostatky a dysfunkce. Budování vnitřního trhu neznamená jenom přijmout stovky nařízení a směrnic ohledně harmonizace. Především je to také mm, konstatování občanů v každodenním životě ohledně toho, co funguje a co nefunguje. Já jsem ráda, že Evropská komise a pan komisař Barni se velmi bedlivě zabývají fungováním jednotného trhu. Stanovisko, které vypracoval můj kolega eh, Eduard Siklina, je vyvážené. Jsou tam dva aspekty. Odstranit překážky z hlediska dobrého fungování a podporovat růst a zaměstnanost. Já sdílím eh, analýzu Eduarda a pana Eppinga z hlediska nutnosti odstraňovat daňové překážky v rámci jednotného trhu. Co se týče faktoru růstu a zaměstnanosti, tady podporuji většinu bodů, které zdůraznil Guna Okmark. Já osobně jsem zdůrazňovala iniciativu Evropské komise ve prospěch sociálního podnikatelství a zvláště nařízení, které by mělo vytvořit jakýsi evropský průkaz pro investiční fondy v oblasti sociálních podniků. Tato zpráva je nyní na stole, tedy konkrétně na mém stole v rámci Evropského parlamentu a také na stole rady. Tento průkaz by měl umožnit vytvářet novou páku financování, novou ekonomickou páku pro odvětví, které to potřebuje. Představuje 10 podniků Evropské unie a 11 milionů zaměstnanců. Je to tedy skutečný rezervoár zaměstnanosti. A je to velice důležitý aspekt z hlediska sociálního tržního hospodářství. To jsou tedy hlavní body, které jsem chtěla vypíchnout v souvislosti s touto zprávou. A připomínám, že je to velmi dobrý dokument, který předal pan Cikluna. Děkuji. Fine. Um... Nevidím, že by se hlásil někdo další. Takže bych to zde uzavřel s tím, že poznamenám, že hlasovat o tomto stanovisku se bude na konci května, 30. nebo 31. května, zatímco v hlavním výboru se bude hlasovat 21. června a na plenárním zasedání v září. Uh, Právě mě bylo řečeno, že bod 17, který bychom měli dělat následně, začne za 15 minut. Vzhledem k tomu, že čekáme na stínové zpravodaje, tak si teď uděláme 15-minutovou přestávku. Uh, Zahájíme následující část. Okay, uh, Ms. Okuni. Paní Okony, prosím. Uh, the title of the session is the Máme Evropský podnikatelský fond. Máme asi 102 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k tomuto fondu. A ve vztahu k AIMFD a tak dále. Ale teď už dávám slovo paní Sofi Okony, aby představila toto téma. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Vidím, že je to téma, které opravdu přitahuje davy, ale budeme se soustředit spíše než na, na kvalitu, než na kvantitu. Chci poděkovat celé řadě lidí, kteří tady sice nejsou, ale kteří předložili pozměňovací návrhy. Jejich cílem bylo posílit, vyjasnit a vylepšit text mé zprávy. V současné době pracujeme společně na vypracování. Já jsem optimistická, doufám, že tyto kompromisy budou uspokojivé a budou dobrou a jasnou základnou pro práci a pro zahájení trialogu. Říkal jste, pane předsedo, že nakonec bylo předloženo 137 pozměňovacích návrhů, včetně těch mých. Většinou se týkají pět bodů, pěti bodů. Za prvé, podmínky získání labelu tam je práh 70% eh, investování do sociálního podnikání. Někteří kolegové chtějí tento práh snížit, aby dosáhl 50 nebo dokonce až 30% a to s cílem zajistit pružnost a dostupnost. Další kolegové předložili pozměňovací návrhy ne o číslech, ale ohledně metod výpočtu, aby se tedy tyto metody výpočtu vyjasnily a dospěly dospělo se k nějakému průměru, že těch 70% by, přichází Astrid, 70% by nemusela být eh, po celou dobu trvání fondu, ale v průměru. Takže mělo by se definovat, jakým způsobem by se to počítalo. Mé stanovisko je jednoduché. Ten eh, práh 70% eh, mě připadá vyvážený, umožňuje nerozmělnit viditelnost, čitelnost tohoto fondu, který by měl zasahovat eh, v oblasti sociálního podnikání a myslím si, že nad 70% by to bylo příliš závazné. Takže si myslím, že těch 70% to je velmi vyvážená část, nebo tedy číslo. Myslím si, že bychom měli ještě upřesnit, jaká bude metoda výpočtu. Musí to být průměrná hodnota, takže by mělo se stanovit, eh, jakou délku budeme brát v úvahu, jaké trvání budeme brát v úvahu pro výpočet tohoto průměru. Já si myslím, že 5%, 5 let to by bylo dobré období. A tento výpočet eh, by zajistil větší právní jistotu, která byla nedostačující. Dále jsme měli pro investiční fondy strop 500 tisíc eur. Máme pozměňovací návrhy, které chtějí umožnit eh, fondům obsahujícím větší částky, aby využívali tento label s tím, že by se pořád ještě respektovala směrnice IFM. Je to tedy pozměňovací návrh Astrid Luling, já s tím v podstatě souhlasím. Kdyby to byl nějaký fond, který by před získáním tohoto označení nedosahoval půl milionu a potom by tedy tuto hranici překročil a mohl pokračovat užívání tohoto označení, to by bylo v pořádku. Potom tedy sociální podnikání a způsobilé podniky. Tam je celá řada věcí, celá řada otázek v souvislosti s tímto sociálním podnikáním. Měli bychom omezit nebo rozšířit definici sociálních podniků? To je první otázka. Připomenu vám, že sociální podnik je podnik, jehož hlavním cílem je vyvolat pozitivní sociální dopad. Může mít zisk, ale musí to být jen jako vedlejší záležitost. Definice způsobilého podniku to jsou podniky, které poskytují služby nebo zboží zranitelným nebo marginalizovaným osobám. Hovoří se například o sociálním bydlení nebo o tom řetězci kadeřnictví pro zranitelné osoby, které poskytují služby za ty nízké ceny, používají výrobní metodu, která je materializací jejího sociálního cíle. To je tedy další definice. Velmi jednoduše to znamená, že se jedná o podnik, eh, který zaměstnává zranitelné nebo postižené osoby. Tato definice je podle mě dost nejasná, měla by se rozšířit, aby pokryla vyloučené osoby, výhodněné osoby a také solidární eh, poskytovatele financování. A to je pozměňovací návrh, který jsem předložila. Ale dál už bychom to podle mě rozšiřovat neměli, abychom toto označení Evropské sociální podnikání nebylo vyprázdněno a aby se neodklonilo od svého hlavního cíle. Za druhé, zda máme zrušit nebo zachovat eh, práh pro malé a střední podniky, a nebo zda máme zavést výjimku pro sociální podnikání. Já si myslím, že bychom ho měli rovnou zrušit. Samozřejmě sociální bydlení, to jsou podniky, které velmi jednoduše překročí ten práh pro malý a střední podnik, takže by bylo opravdu škoda, kdybychom tento fond před těmito podniky uzavřeli. Návrh je tedy zrušit tento práh a eventuálně se zamyslet nad tím, jestli by se tento práh eh, nemohl znovu zavést eh, při přeskumu za čtyři roky. Další bod, způsobilé podniky. Měly by být eh, se sídlem v Evropě? To je otázka, která se hodně diskutovala mezi námi, protože můžeme rozhodnout, že prostřednictvím tohoto fondu pro evropské sociální podnikání můžeme dát přednost podnikům, které jsou usazeny v Evropské unii. tím, že tento fond eh, bude působit pouze u podniků usazených v Evropské unii. Tím by se tento fond použil jako taková ekonomická páka a tím bychom dali přednost, upřednostnili bychom tento sektor podnikání, tedy sociální podnikání v evropských podnicích, anebo druhá možnost je, že bychom se pokusili otevřít eh, tento fond eh, sociálnímu podnikání třetích zemí, což je velmi běžné. A zde bych potřebovala znát váš názor. Potřebuji vědět, co si myslíte o tom, že bychom buď upřednostňovali Evropskou unii, anebo že bychom měli ten label, to označení Evropské sociální podnikání, které by se vztahovalo jak na evropské podniky, tak i na třetí země. Dále, čtvrtý bod otevření soukromým investorům. Několik pozměňovacích návrhů navrhuje snížit práh investičních fondů na 100 tisíc či dokonce 50 tisíc eur. A to proto, někdy dokonce i na 30 tisíc eur, Aby se to mohlo otevřít soukromým osobám, soukromým investorům. Další řešení, a to je mé stanovisko, je naplánovat, aby USITS, mohli investovat eh, do výše 10 do sociálního podnikání prostřednictvím a s touto značkou, tedy Evropského sociálního podnikatelského fondu. Já si myslím, že tím by se to ještě více otevřelo soukromým osobám. Protože i kdybychom eh, ten práh snížili na 50 tisíc, tak 50 tisíc to je pořád ještě vysoká částka. Myslíte si, že existuje hodně jednotlivců, kteří by investovali 50 tisíc euro do sociálního podnikání, které i nadále rizikovým podnikáním. Já bych navrhla těch 10% justice, kdyby se to takto otevřelo, tak tím si myslím, že bychom maximálnímu počtu jednotlivců soukromých osob dali možnost tohoto solidárního financování, solidárního investování. To je tedy kompromis, který navrhneme. A poslední eh, možnost, to je vkladatel, tam byly předloženy tři pozměňovací návrhy. První z nich navrhuje relativně přísný režim. Druhý pozměňovací návrh, který předložil můj kolega Ole Schmidt, počítá s tím, že by se jmenovala třetí osoba zodpovědná za lokalizaci fondu a třetí pozměňovací návrh eh, trvá na zodpovědnosti správce. Pro mne by kompromis eh, mohl být stanoven tak, že bychom měli vkladatele v trochu odlehčené verzi. To by zajistilo určitou bezpečnost s tím, že by se tato osoba jmenovala, ale pořád bychom se zachovali jistou pružnost a odlehčená pravidla. To je z mé strany vše. Jsem velmi ráda, velmi hrdá, že mohu připravovat tuto zprávu o Evropském sociálním podnikatelském fondu. Je to velmi zajímavá zpráva, která se, jak už jsem říkala, když jsem představovala své pozměňovací návrhy Siklunově zprávě, je to odvětví, které dnes představuje 11 podniků Evropské unie a 10 milionů pracovních míst. Takže je to skutečné odvětví činnosti a my bychom v Evropské unii měli harmonizovat pravidla, abychom mohli v této oblasti využít ekonomické páky. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkujeme. Pane Kadrávi, my nejprve poprosíme jeho Šmita, protože ten má další urgentní povinnosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, za hodinku mi odlítá letadlo. Snad se mi to povede stihnout, uvidíme. Rád bych poděkoval zpravodajce. Toto je skutečně velice kvalitní zpráva, zásadní zpráva. Je to důležitý krok, pokud jde o ten celý, celou oblast investičních fondů v Evropě. Já mám čtyři připomínky. Pokusím se je shrnout do určitých priorit. Jednak pokud jde o ten depozitář, já si myslím, že by byl lepší, takový volnější režim nebo alespoň já si to myslím, nemělo by to být porovnáváno s alternativními investičními fondy. Pokud to totiž uděláme, tak celý tento rámec bude podle mě komplikovanější. Proto doufám, že nalezneme v tomto ohledu kompromis. Druhá věc. Minimální cíl. Já jsem předložil posměvací návrh, kde navrhuji hodnotu 50%, váš návrh je 70%. Doufám, že se nám povede prosadit nižší cílovou hodnotu, protože je to zpřístupní tyto fondy, podle mého názoru. Třetí věc je to časové určité omezení. Doufám, že i v této oblasti nalezneme dohodu. Pokud by průměrně to období nesmělo přesáhnout pětileté období, to je u tohoto typu investičních fondů docela obtížné. Proto doufám, že jste zde se nám povede nalézt rozumné dohody. Víme o tom, že dánské předsednictví to chce prosadit, tak aby uzavřeli tuto oblast v rámci svého předsednictví. Čtvrtá oblast se dotýká zneužívání, podvodů, To je moje 39 a čtyřicítka, tak abychom zabránili jakémukoliv zneužívání těchto prostředků jiným směrem, než na který byly určeny, protože pokud bychom měli nějaký zjednodušený režim, musíme zajistit to, aby nedošlo k zneužívání těchto finančních prostředků, které měly být součástí investice. Jinak si myslím, že je to dobrá zpráva, kvalitní zpráva, je to krok správným směrem. Máme zde finance, máme zde fondy, které bychom mohli využít pro dosažení těchto cílů v Evropě. Pokud jde o třetí země, to je citlivá záležitost. U třetích zemí je to vždycky citlivá záležitost. Chápu vaše argumenty, ale já jsem liberál proto se mi nějaké překážky, jakékoliv překážky nelíbí. Jsem trošku skeptik v tom ohledu, abychom se tvrdili, že to speciální evropský případ, pokud já požaduji flexibilitu z vaší strany, možná bych měl určitou flexibilitu naopak ukázat i já, to je reciproční přístup. Omlouvám se nyní, skutečně teď už poběžím. Všem všechno, co zde zasní, si jeden z mých asistentů podrobně zapíše. Čili ne, nebudu vás nahrávat, to rozhodně ne, ovšem, alespoň písemně budu mít záznam od dnešní rozpravy. Děkuji ještě jednou, děkujeme, pane Šmite. Šťastnou cestu domů. A nyní pan Kadrávi za SAD. Děkuji za slovo, pane předsedo. A rád bych poděkoval i zpravodajce za úvodní slovo, za skvělou práci, kterou odvedla. Hmm, především pokud jde o to úvodní slovo, já osobně mohu říct, že to vnímám pozitivně. Sociální ekonomika to je zásadní záležitost. Vy jste se o tom zmínila sama. Je to důležitý sektor v širším smyslu slova i hm, proto, abychom přitáhli eh, soukromé investory. Myslím si, že hm, tuto značku této evropské kvality musíme mít. To je, to je nezbytné. Několik poznámek Myslím si, že je důležité, abychom kvalitně definovali tyto věci, proč jde o tyto ekonomické podniky. Já navrhuji určitou definici. Prostě byl by to podnik, kterého hlavním cílem, podle mého názoru, takovým sociálním podnikem, je rozšířit nebo dosáhnout sociálního určitého pozitivního dopadu a ne zisku nebo generace zisku pro akcionáře tohoto podniku. Čili měl by to být rovněž inovační podnik, měl by využívat přebytku pro realizaci sociálních cílů a samozřejmě jsou zde i další charakteristické prvky, odpovědnost, transparentnost a tak dále. Zároveň bychom měli říct si, kolik by takový fond měl investovat. Myslím, že to bylo z těch 70 pro to maximální období pěti let. To si myslím, že je dobré zlepšení toho původního textu, který předložila Evropská komise, čili to byla ta definice. Ovšem nesmíme zapomínat ani na dopad v rámci Evropské unie. Tato značka, tento label, se měl, by se mělo dotýkat především našich evropských podniků, které pod, bychom měli podporovat, které budou investovat do těchto fondů. Já osobně si myslím, že bychom to měli otevřít širšímu okruhu investorů, tak abychom i chránili in, investice těchto investorů. Já si myslím, že ten kompromis, který eh, jste připravila, podle mého názoru jde tímto směrem, považuji to za pozitivní. Musíme se ovšem ještě podívat na to, zda technicky to bude dosažitelné, proveditelné, ovšem pozitivně vnímáme váš přístup k této problematice. A pokud je o ten depozitář, ten systém v tomto ohledu s zde jsme méně pozitivní, my jsme byli pro takový uvolněnější režim, tak aby ta prahová hodnota mm, byla co možná, byl co možná nejnižší, aby se dala využívat tato iniciativa. To ještě bychom mohli projednat. My samozřejmě jsme ochotní se věnovat zvážení této záležitosti. Prostě chceme, aby ten režim byl co možná mm, nejlehčí, jestli tak mohu říct. Měli bychom vytvořit konkrétní nástroje, to je podle mého názoru úkolem komise, které umožní to, aby sociální dopad těchto investic byl měřen. Myslím si, že ten váš doplněk v tomto ohledu je dobrý a zároveň, aby došlo k nějakému evropskému dohledu, to ještě musíme upřesnit. Čili my se na to díváme pozitivně, i na tu hlavní linii, kterou jste zde stanovila, i když o některých věcech ještě budeme muset diskutovat, ovšem mohu říct si obecně, že moje skupina je připravena vás podpořit. Děkuji. Mrs. Luling. Pani Luling. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla omluvit paní Okony Dorazila jsem se spožděním. Chtěla bych vědět, jak to dopadne s mými pozměňovacími návrhy, to znamená 53, 78 a 84. Já se také domnívám, že je nutné podporovat otevírání se vůči třetím zemím. Co se týče mého návrhu 53, tak bych chtěla říci, že tento návrh bych chtěl povolit zprávce, kteří spravují alternativní investiční fondy z hlediska eh, příslušných směrnic a také SKIPCP, tedy kolektivní investiční fondy do cených papírů. Včera, když jsme přijali zprávu o zdanění finančních transakcí, tak jsme neodhlasovali pozměňovací návrhy, které někteří navrhli. A to proto, aby prostě neodpadly tyto fondy eh, kolektivních investic do cených papírů z té eh, daně z finančních eh, transakcí. Možná bychom to mohli skorigovat na plenárce. Bohužel ti lidé, kteří tam byli, neúplně pochopili, že by nebylo vhodné penalizovat tyto fondy které jsou určeny také pro soukromé středatele z hlediska střednědobého a dlouhodobého horizontu a není možné, aby platili celou dobu. A no tak tomu bude i v tomto případě. Vlastně by přišli o tisíce eur, protože je to kaskádovité zdaňování. Já jsem to zdůvodňovala, ale možná, že paní Okony by mi měla teď říct, zda může přijmout moje pozměňovací návrhy. Omlouvám se, pokud se to již řekla, já jsem tady nebyla. Děkuji. Um, Komise se také hlásí o slovo. Euh, oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Okony a děkuji všem poslancům, kteří se dnes sešli a diskutují o pozměňovacích návrzích, které podle našeho názoru zlepšují a obohacují text. Velmi stručně bych chtěl zareagovat na ten bod, který vysvětlila paní Okony a který dobře schrnuje osnovu diskuse, kterou budeme muset vést na základě našeho návrhu. Nejdříve je to otázka podmínek získání, získání značky a těch 70 eh, 70 nám připadá tím vyváženým bodem. Jednak mezi nezbytností zajistit že ta značka tohoto eh, fondu nebude rozředěna, že se bude vymezovat jednoznačně vůči jiným investicím a zároveň je nutné zajistit nezbytnou flexibilitu pro to, aby se vytvářely eh, zajímavé, zajímavá portfolia z hlediska investorů. Také jste hovořila o možnosti v čase omezit eh, datum, pokud jsem to dobře pochopila, eh, od kterého musí, nebo po kterém musí investovat těchto 70%. Vy jste navrhla pět let. Komise nenavrhla tento limit. My si myslíme, že s tím souvisí určité nevýhody. Zvláště skutečnost, že na závěr budete mm, zdaňovat skutečnost, že se bude investovat do sociálních podniků, pak to nebude příliš zajímavé. Takže my si nepřejeme, aby tady vznikalo jakési urychlení investic, ale znovu opakuji, že tady naše názory se přibližují a o tom bodu chceme i nadále diskutovat. Pak je tady otázka propojení s příbuznými směrnicemi. My jsme zaznamenali v rámci tohoto zasedání a i při jiných příležitostech že eh, zde je snaha, aby fondy, které přesahují 500 tisíc, mohly používat tento, eh, tuto značku. S tím souvisejí některé odborné otázky, například propojení eh, se směrnicí IFM, která vlastně musí být konzistentní s nařízením, nebo naše nařízení musí být konzistentní s touto směrnicí, takže o tom bychom měli diskutovat ještě hlouběji. Definice sociálního podniku, to je také důležité. Komise se snažila inovovat v této oblasti a navrhla definici, která souvisí s tou, kterou jsme navrhli eh, v souvislosti se sdělením ohledně sociálního podnikatelského fondu. Ale tady je možné přizpůsobit text. Také jsme registrovali negativní dopad, která, který by tato definice mohla mít na některé nabídky, jako je například sociální bydlení. Další důležitý bod, možná choulostivý, je otázka lokalizace těch způsobilých podniků v Evropě. Tady jste si všimla, že my jsme toto omezení nechtěli udělat. A ze dvou důvodů. Za prvé, ehm, naší finanční regulaci nemáme tento typ omezení na úrovni investičních možností, protože hovoříme o volném pohybu kapitálu. Ale také dalším důvodem je skutečnost, že eh, někteří přispěvateli do těchto fondů chtějí mít co nejširší investiční potenciál, aby mohli vytvářet jednak atraktivní portfolio a dále ve lhůtě, která by byla slučitelná s tím, že máme co dočinění s relativně novým trhem v Evropě. A ta nabídka investic do sociálních eh, podnikatelských fondů není tak bohatá, jak by se mohlo zdát. Pak je důležitý také přístup retailových investorů. To jsme nechtěli navrhnout. I když víme, že středně době nebo dlouhodobě tento cíl je chválihodný, ale my jsme se nedomnívali, že jsme už tak daleko, abychom navrhli regulaci v této oblasti. Protože to by umožnilo jednak mít nabídku investice do zajímavých sociálních podnikatelských fondů s lehkým regulačním rámcem. A dále eh, tady je otázka odpovídající ochrany těchto drobných investorů. My jsme zaznamenali návrh paní Okony, aby se možnost otevřela také pro investice těch fondů eh, kolektivního investování do cených papírů, a sice No, počínaje 10%, to znamená investovat i do eh, aktiv, které nejsou způsobilá z hlediska příslušné směrnice. To je chválihodné, ale z hlediska ochrany investora a informovanosti investora eh, tato záležitost eh, zatím není dostatečně zralá na to, aby se šlo tímto směrem. A poslední důležitý bod je bod depozitáře. To je bod, který byl různě diskutován v rámci rady. I tady komise se nadomnívala, že je užitečné předložit návrh s povinností určit eh, depozitáře. My jsme analyzovali náklady a zisky a konstatovali jsme, že náklady, které by byly vygenerovány touto povinností jmenovat depozitáře, by zdaleka eh, překročily riziko mm, nerespektování pravidel nebo mm, ztráty zisku které by mohl depozitář omezit. Takže jsou tady dva body. Jednak samotná, samotný průmysl, a tady se odkazuji na slyšení, které proběhlo v rámci tohoto výboru, Tedy odpovídající podniky nejsou příliš příznivě nakloněny této myšlence depozitáře. A druhá myšlenka? Musíme přesně vědět, o čem mluvíme, když mluvíme o depozitáři. Je důležité, aby diskuze, kterou na toto téma máme, definovala rizika a funkce, které chceme vyčlenit pro depozitáře. Jedná se o riziko poklesu aktiv, riziko nedodržování pravidel, která jsou uplatnitelná na fond. To znamená, mm, v čem by tedy ta vnější kontrola v rámci depozitáře mohla být užitečná. To jsou tedy aspekty, které musíme mít na mysli, když diskutujeme o této věci. Takže tím končím a děkuji za slovo. Děkuji. Myslím, že teď se vrátíme zase k paní Okony, k paní zpravodajce, aby nám řekla slovo závěrem. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Vyslechla jsem si vše, co zde říkali mý kolegové. Ráda bych vám stručně řekla, že budeme i nadále pracovat společně v konstruktivním duchu který vládnul až dosud všem našim diskusím. Pane Alkadraoui, ano, definice sociálního podniku, já vím, že to je téma, které vám velmi leží na srdci. Už jsme vzali v úvahu váš návrh a myslím si, že je to věc, která by se tam měla nějak takto objevit. Pane Oli Schmidt, trochu lehčí režim pro depozitáře. Ano, my jsme to nechtěli srovnávat. s legislativou a IFM pro depozitáře. A jak říkala komise, je to věc, ke které bychom se měli ještě společně vrátit, měli bychom to ještě projít. Pokud jde o tu změnu, která se týká Prahu, 70%, pan Ole Schmidt by to rád snížil na 50%, to vše jsou body, které ještě společně prodiskutujeme. Astrid Luling, my už jsme vzali v úvahu určitý počet vašich pozměňovacích návrhů. V každém případě já jsem počítala s tím, že se s vámi bilaterálně sejdu a probereme některé z vašich velmi zajímavých návrhů. A víte, drahá Astrid, že já vám všechno odpustím, takže i to, že jste přišla pozdě, vím, že jste velmi zaměstnaná žena, takže žádný problém. Znovu bych ráda řekla, jak jsem si opravdu cenila klimatu, v němž probíhala všechna jednání. Budeme i nadále spolupracovat. Ráda bych poděkovala zvláště Evropské komisi za návrh eh, nařízení, který je velmi kvalitní, také k tomu, že byli vždycky velmi disponibilní. Děkuji také dánskému předsednictví a radě a děkuji také sekretariátu výboru Ekon, se kterým se opravdu velmi dobře pracuje a děkuji všem kolegům za to přátelské ovzduší, ve kterém jsme vypracovali celou tuto zprávu a pozměňovací návrhy. Děkuji. Regarding the timetable. Tak a nyní k harmonogramu. Čili opět 31. 35. a na plenárce buď červenec nebo září. To ještě oznámíme. A nyní se dostáváme ke zprávě, která je propojená s touto záležitostí. Měli jsme to prodiskutovat společně, ovšem rozhodli jsme se nakonec je vzít postupně, a to je Evropský fond rizikového kapitálu od Filipa Lambera. Máme zdá se opět kolem 140 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Možná nejlepší bude, když nám Filip k tomu rovnou něco řekne. Děkuji, pane předsedo. Takže, Sofie, já budu hovořit francouzské. Myslím si, že většina jste... Ano, vstať, budu takhle dobře, myslím, že většina bude rozumět francouzské. Takže rád bych poděkoval, já jsem trochu Mm, přišel pozdě, jak víte, měl jsem jiné povinnosti, nejde o nějakou obtížnou oblast, je potřeba říci, že když to srovnáme s jinými oblastmi, neznamenalo to nějakou obrovskou práci a celá ta spolupráce byla nesmírně konstruktivní. Měli jsme ve Štrasburku se směnými zpravodaji schůzku, tam jsme se v podstatě dohodli téměř na všem. Možná některé ty body, které nám zůstaly otevřené, tím bych začal, to jsou takové obtíže. To znamená, ta otázka, zda máme nebo nemáme, pokud je o tento pas, nebo vůbec, pokud jde o tyto investiční, investiční kapitál, jakým způsobem to bude mít a jakým způsobem budeme, nebo stav teda tam budeme mít ten depozitář. Hlavní argument si myslím, já si myslím, že pravdě podobně ne, že teda ta odpověď zně ne, protože to chceme prostě zjednodušit. A hlavně tento režim by v podstatě mm, ne, měl by to být systém, který by měl být v srovnání s jednodušším systémem. To jsem si myslím pochopil. Samozřejmě, že záleží i na těch argumentech, které byly předloženy. Já jsem to ještě neudělala ve Štrasburku. Já vím, že Francie, Luxembursko mm, bránili ten systém depozitářů. Ty hlavní argumenty si myslím tam byly stanoveny. Čili ano, jednak jde o ten argument ochrany spotřebitele. To je pravda. Hovoříme zde o těch eh, asi 100 tisících eur. Byly tam. Samozřejmě, že jsou to, jsou to finanční záležitosti, záleží na spotřebiteli, ale samozřejmě rizika spojená s investičními fondy, s tím, kde, do kterých bude investovat spotřebitel a tak dále. Čili pokud to nebudeme mít v tomto textu, ano, v rámci těch článků, tak si myslím, že v nějaké revizní doložce bychom měli říci ano, o tom by měla rozhodnout komise především, pokud do budoucna se budeme orientovat na snižování té prahové hodnoty, pokud jde o tyto rizikové kapitály, o tyto investiční fondy, to znamená tak, aby mohli malí investoři rovněž eh, investovat, to si myslím, že by tam teda měl být v tom případě stanovený tento tento práh, to je asi většinové stanovisko. Já jsem zatím ještě nepřipravil moje mou pozici, udělám to v následujících dnech, využiju k tomu ten terkisový týden. A pokud je o ostatní body, tak tam si myslím, ano, pokud jde o tu flexibilitu v, prv, v těch prvních eh, letech, to znamená těch 70 investic eh, do těch eh, jednotlivých oprávněných společností, Dále no, by tam nebyly ty inovační fondy, nebo ty, ten, to znamená, protože měli bychom samozřejmě podporovat i in, inovace, inovace i v oblasti investování, to si myslím, že je dobré, pozitivní. Tam si myslím, že jsme dosáhli většinového, vě, většinové většinový postoj, pokud jde o tyto investiční fondy, které v podstatě nejde, nejde tam pouze, pouze o investice, mm, které, to znamená, že se dotýká reálné ekonomiky nejenom finanční oblasti. No, ale tam nemáme ty closed end funds, to jsme odstranili, tuto, tento odkaz, mm, tak aby ten systém nebyl tak rigidní. Rozšířili jsme i definici beneficientů, eh, to, o tom už jsme hovořili i u tvé zprávy, Sofie. A pokud jde o ty půjčky nebo těch, těch um, u toho rizikového kapitálu zprávců, ano, je to možné, ovšem nesmíme tam překročit eh, ty neupsané částky, tak abychom se nedostali do, abychom si neuzavřeli dveře, abychom mohli v podstatě, mm, aby, to znamená, aby skutečně se tento pás využíval tímto způsobem, abychom omezili rizika s tím spojená. Čili o tom jsem hovořit, o tom depozitáři. Já si myslím, že zde by to mohl ukončit. Spolupráce byla velice konstruktivní. Myslím si, že většina, v podstatě obrovská většina našeho parlamentu eh, nás podporuje tímto směrem. Toto je takový malý krok ze strany Evropské unie, abychom podpořili investice. Já jsem o tom osobně přesvědčen. Už jsem o tom hovořil i u European Business Summitu. Ano, protože ten motor naší ekonomiky by měla být v oblasti investic. My prostě potřebujeme, aby naše ekonomika byla podpoře, podpořena především investicemi, nejenom spotřebou, na rozdíl od Číny. A tato, nařízení by, tato dvě nařízení by měly představovat drobný krůček k takové vyváženější a udržitelnější ekonomice. Děkuji. Fine. Um, Děkujeme a nyní stínoví zpravodajové, paní Hybnerová a pan Kadrály. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám, eh, protože budu muset se zúčastnit ještě jiné schůzky. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za odvedenou práci, za kvalitní spolupráci. Máte pravdu, opravdu mm, ta, zku, ta schůzka, která proběhla ve Štrásburku, byla úžasná s ostatními stěnými zpravodaji. Myslím si, že se nám povedlo opravdu téměř dosáhnout už té konečné dohody. Rovněž si myslím, že tato zpráva mm, praxi odzrkadluje to, čeho jsme chtěli dosáhnout v, této, v rámci této legislativy. Chtěli, chtěli jsme podpořit tento sektor tak, abychom investovali čím dál tím více, více než v současné době do inovací. Několik bodů, které považuji za důležité. Ano, musíme mít systém, který bude pružný a zároveň transparentní. Moje politická frakce rovněž trvá na tom, aby ten systém byl um, jednoduchý, nejsme pro zavedení těch depozitářů, tam si myslím, že by zpravodaj mohl ještě to zvážit, abychom to nepřetěžovali, aby to jaksi mm, se nestalo méně atraktivním, celá tato investiční možnost. A zároveň bychom měli jasně specifikovat pravidla, která se týkají hedžových fondů, prahové hodnoty. Já jsem navrhoval snížit tyto prahové hodnoty, ale zároveň nesmíme zapomínat na ochranu investic, dále na informace pro eh, potenciální eh, investory, tak aby mohli udělat eh, opravdu kvalitní rozhodnutí v případě potřeby. V tomto textu zároveň bychom měli stanovit mm, ty odkazy na jiné dosie jiné oblasti, kterým se věnuje, především v oblasti investic, to in, inovací, jednak mm, to byly nástroje spojené s strategií 2020, jiné nástroje investiční. To je velice stručně. Za naši skupinu my jistě společně s, mm, s podporou ostatních eh, dokončíme tuto zprávu. Děkujeme, paní Hybner. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stejného názoru jako kolegové, že máme opravdu skvělou spolupráci mezi stínovými zpravodaji a také s hlavním zpravodajem. Takže v podstatě máme stejný názor, že pro většinu témat už jsme našli kompromis a Čekáme jen na poslední drobné pozměňovací návrhy ze strany zpravodaje. Dohodli jsme se na celé řadě věcí, které byly důležité pro většinu z nás, například té definice kvalifikujícího financování, ale také minimální procento toho investování, potom konflikty mezi eh, různými poradci, národními poradci a tak dále. A další věc, která pro nás byla důležitá, která byla důležitá pro mě osobně, dohodli jsme se, že fondy, které se navýší, nebo tedy přerostou přes ten práh 500 tisíc, budou pořád moci ještě používat tento eh, pas eh, rizikového kapitálu, takže neměli bychom je trestat za to, že rychle rostou. K těm eh, 50 tisícům a 100 tisícům, pokud je o ten práh, tak tam pořád jsem ještě otevřena argumentům obou stran. Myslím si, že by bylo dobré přitáhnout co nejširší půl investorů, protože Evropa jich potřebuje co nejvíce. Na druhé straně jsou zde rizika pro soukromé úspory, pro životní úspory občanů, takže to je věc, která zde také vyvolává určité obavy. Takže se musím ještě zamyslet eh, nad tou možností 50 eh, tisíc versus 100 tisíc euro. A to hlavní téma, tedy depozitář, já si myslím, že by to bylo zbytečné břemeno, zbytečná zátěž eh, pro tento fond. Nařízení o rizikovém kapitálu už od počátku bylo naplánováno jako odlehčený režim a měli bychom se snažit tuto lehkost zachovat. Z rozhovoru s kolegy, kteří předložili pozměňovací návrh eh, pro vytvoření depozitáře, tak z rozhovoru s nimi jsem pochopila, že oni mají strach eh, z toho, že manažeři, kteří spadají pod eh, směrnici AIFM, by mohli spadnout do tohoto jednoduššího režimu, ale musíme si uvědomit, že článek 2 tohoto nařízení tyto správce, kteří by tedy měli spadat pod ten druhý režim, vylučuje odsud, protože tam se také hovoří o výši aktiv, je to těch 500 tisíc euro, je to také tedy nižší ten práh té směrnice, takže našla jsem tam nějaké argumenty, ale podle mě si myslím, že to, co navrhuje ohledně depozitáře Filip, tak to je dobrý kompromis, mohl by to být dobrý kompromis pro nás, pro všechny. Doufám, že budeme postupovat rychle s tímto nařízením a bude to dobrá zpráva také pro podniky, kdyby se zkrátilo toto období nejistoty, kde bychom co nejrychleji přijali toto nařízení. Děkuji. Děkuji. Teď pan de Bakar. Děkuji. Pokud jde o mne, já bych vám rád poděkoval za skvělou spolupráci mezi spravodajem a stínovými spravodají. Je to téma, které může být důležité pro toto odvětví a zdá se mi, že kompromis je na dosah ruky a že získáme dostatečnou většinu na podporu tohoto kompromisu. Myslím si, že je důležité mít flexibilní regulační rámec, protože právě když se obnoví investice, mělo by to oživit reálnou ekonomiku. Je zde spousta spícího kapitálu a právě Fond rizikového kapitálu je způsob, jak vdechnout našemu hospodářství nový život. Je důležité, abychom vycházeli z odlehčené, pružné legislativy a to by mělo platit také pro finanční instituce obecně. Zavedení evropského pasu věci usnadní pro fondy, protože to přitáhne přeshraniční kapitál, zvýší to důvěru ze strany investorů a doufám, že to bude začátek eh, podpory nového rizikového kapitálu. Z kompromisu, který jsme uzavřeli minulý týden ve Štrasburku, bych eh, upozornil na celou řadu pozitivních bodů. Trochu jsme tam přeorientovali některé body, které měla ve svém původním návrhu komise. Například správce fondu rizikového kapitálu bude moci nadále používat tento pas, i když překročí ten práh 500 tisíc euro. Nemůžeme ho trestat za to, že byl úspěšný. I některé koncepty interpretujeme trochu širším způsobem, také kvazi equity je definována trochu jinak a trochu šířej, s tím, že se může investovat do dluhových nástrojů a financování dluhu tam je také obsaženo. Pokud je horizont Horizon 2020 a další inovativní nástroje Evropské unie, to je určitě dobrá věc, kterou bychom zde stanovili. Je zde ještě jeden bod, který není uzavřen. Jsou zde trochu nepoměrná opatření, která jsou zde začleněna. Argumenty pro jejich zavedení jsou známé, jde o ochranu investorů, ale investoři znají nebo vědí, že se jedná o rizikový kapitál. Nejedná se o to též jako u Jusic eh, nebo u těch drobných produktů. Takže podle mě, když je tedy ten kapitál odblokován, přináší to výnos. Eh, je zde tedy celá řada mechanismů, které vstupují do hry a které vedou k tomu, že je zbytečné mít systém rizika pro depozitáře. Pokud jde o informace o riziku pro investora, tak je to logické pro drobné investory, ale tady se jedná o jednoduchý finanční produkt. Myslím si, že takovýto detailní dokument by byl zbytečný, protože by nepřinášel větší bezpečnost nepřinášel by větší bezpečnost spotřebiteli. Jak jsem říkal, kompromis se zdá být na dosah ruky. Já doufám, že velmi rychle vyřešíme ten problém depozitáře a klíčových informací. Myslím, že se blížíme kompromisu a těším se na spolupráci, na další spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji a doufám, že nám to umožní oživit ekonomiku. Does the In which case then uh, the rapporteur... Takže pan zpravodaj. Já nemám příliš mnoho k dodání, takže budu zpracovávat ty dvě nedokončené záležitosti. Do příští týden dostanete návrh koncem Tyrkisového týdne. Fine. Um, so again, the timetable... Dobře, takže děkuji. Podobně jako u ostatních zpráv 31. 30. na konci května a pravděpodobně v červenci nebo v září na plenárce to ještě oznámíme. Další schůzka proběhne 7. května v pondělí v 15.00. A hned následující den 8. v úterý budeme pokračovat do 9. Tím končím dnešní jednání. Děkuji.